Good morning, uh, everyone, colleagues. It's 9:15 sharp and uh, I propose... Dobrý den, je 9.15, takže navrhuji, abychom zahájili dnešní schůzi. Zatím ještě nejsme usnášení schopní, ale do té doby, než učiním všechna příslušná opatření a než schválíme pořad jednání, tak si myslím, že se k nám připojí ještě ostatní, abychom byli usnášení schopní pro dnešní hlasování. Pokud nejsou žádné speciální komentáře, můžeme přejít rovnou k pořadu jednání. Bod 1. Přijetí pořadu jednání. Pořad jednání je přijat, nevidím žádné komentáře. Bod 2. Sdělení předsedy. Mám obvyklá sdělení. Dnešní meeting je na webstreamu, máme tlumočení, jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, rumunština, portugalština, polština a čeština. Jak Pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům. Eh, prosím, nezapomínejte, že tlumočníci vychází z kvality eh, zvuku pro všechny mluvčí, kteří hovoří eh, na dálku, takže prosíme, aby všichni mluvčí tedy brali v úvahu. Mluvte prosím srozumitelně, běžným tempem, aby tlumočníci mohli projev kvalitně přetlumočit. Bod 3. Oznámení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 10. září 2020. Všechna rozhodnutí eh, obdrželi členové výboru ITRE před pár dny, konkrétně 26. září. Dále schválení zápisů ze schůzí. Jedná se o schůze, která se konala 8. 8. až 12. června, 16. června, 16. července, 1. září a 7. září 2020. Už jsme usnášení schopni, ptá se pan předseda. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování a ještě tedy než eh, posečkáme na kolegy, eh, tak mi dovolte vám představit tři body, o kterých budeme dnes hlasovat. Takže témata na hlasování. Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlnou transformaci Dále eh, zřízení programu Invest EU a také souhrný rozpočet Evropské unie na finanční na rozpočtový rok 2021. Všechny oddíly. Až budeme usnášení schopni, přistoupíme k hlasování. Eh, mějte prosím na paměti, že hlasovat mohou pouze ti, kteří oznámili své jméno předem sekretariátu um, ostatní eh, hlasy nebudou započítány. Všichni poslanci také obdrželi eh, e-mail od sekretariátu, kde jsou hlasovací lístky a všechny potřebné pokyny. Takže prosím, vysplňte své hlasovací lístky eh, pro všechny pozměňovací návrhy. Po zahájení hlasování musíte vyplnit ty lístky buď elektronicky, musíte je vyfotit nebo naskenovat Eh, podepsané, nebo je můžete také podepsat elektronicky na um, obrazovce speciálním perem a podepsanou verzi hlasovacího lístku prosím zašlete na adresu itrevout.europarlament.europa.eu a musíte to odeslat ze své oficiální e-mailové adresy Evropského parlamentu. Jiné hlasy nebudou započítávány. Samozřejmě, že poslanci, kteří jsou přítomni zde v jednacím sále, eh, mohou odevzdat své hlasovací lístky i tedy sekretariátu přímo zde v papírové podobě. Už jsme usnášení schopní. Máme minimálně čtvrtinu eh, členů, to znamená 20 členů jsou buď zde v jednacím sále, nebo jsou Eh, na internetu. Takže zahajuji hlasování. Hlasovat můžete do 11.30 a započítáme pouze hlasovací lístky, které obdržíme do 11.30. Odpoledne okolo 3 hodiny eh, obdržíte výsledky hlasování. Závěrečné hlasování které se týká stanoviska o uvěrovém nástroji a o eh, rozpočtu. Eh, mm, začne dnes odpoledne kolem 15.10 a bude uzavřeno kolem půl páté. Pokud budou zamítnuty oba kompromisy, které se týkají té úvěrového nástroje, anebo pokud bude, za, eh, pokud bude zamítnut kompromis, který se týká InvestEU, tak potom hlasování o příslušných eh, pozměňovacích návrzích bude otevřeno ještě před tím závěrečným hlasováním a příslušné na načasování eh, obdržíte e-mailem, ty informace o něm tedy. Takže prosím, eh, zahajuji hlasování. Hlasování je velice důležité, ale není to jediný bod dnešního dne. Máme zde výjimečného hosta. Je to komisař pro vnitřní trh, pan Thierry Breton, je velmi aktivním komisařem, už se účastnil některých našich jednání, e, proběhly výměny názorů, také nás informoval o různých e, iniciativách Evropské komise a dnes tedy nás bude informovat zejména o e, iniciativách, které má přímo ve své gesci. Vítám pana komisaře pro vnitřní trh, pana Thierry Bretona. Děkuji, že je přítomen na dnešním zasedání. Víme, že portfolio pana Thierry Bretona je nesmírně široká a dnes se proto zamyslíme pouze na iniciativy, které se týkají odvětví informačních a komunikačních technologií. Digitální transformace je jedna z klíčových priorit eh, komise a je to také jedna z klíčových priorit eh, tohoto výboru ITRE a vlastně i celého Evropského parlamentu protože už jsme to také několikrát zdůrazňovali jako Evropský parlament při několika příležitostech. Komise již letos předložila tři sdělení, už jsme o nich hovořili s panem komisařem, týkalo se to digitální sféry obecně, další se týkalo umělé inteligence a to třetí se týkalo dat. V blízké budoucnosti chystá komise legislativní návrhy, které se týkají zprávy údajů, kyberbezpečnosti, elektronické identifikace, roamingu a ještě mnoha další. Na tuto výměnu názoru máme hodinu a půl a e, proběhne to tak, jak e, to děláme vždycky, to znamená, budou, jsou, budou zde dvě kola otázek. První kolo budou koordinátoři, zástupci jednotlivých politických frakcí, v druhém kole se mohou ptát jednotliví poslanci, vystoupí 23 poslanců, kteří se již zapsali na seznam řečníků, který jsme obdrželi od politických frakcí. Pan komisař Breton vystoupí na úvod se svým projevem a ještě vás všechny požádám, abyste se drželi přiděleného řečnického času, aby všichni kolegové měli čas přihlásit se o slovo a mm, aby také měl čas pan komisař Breton na odpovědi. A teď již zde velice upřímně vítám pana komisaře Bretona. Poprosím ho, aby se ujal slova na úvodních 10 minut aby nás seznámil s hlavními iniciativami Evropské komise, které budou představeny v následných týdnech a které se týkají sektoru IKT. Je vous invite, je vous remercie encore une fois pour... Vážený pane komisaři, pokud eh, jste připojen, tak vás tak se prosím vyjádřete. Děkuji ještě jednou za to, že jste tady dnes s námi, dnes dopoledne. Pane Bretone? Commissioner, please push the speak button. Vážený pane komisaři, prosím, zapněte se. Mr. Breton, please push the speak button. a little bit earlier than the scheduled. Uh, we had uh, 9.13, but we went... Je eh, trochu dříve, než byla eh, v plánu diskuze. Začali jsme už 9.15, takže možná teď počkáme jenom pár minutek. Anyway, colleagues will have a lot of uh, initiatives in uh, this area. Milí kolegové, v této oblasti nás čeká řada iniciativ. Minulý týden jsem měl krátký videohovor eh, s generální ředitelkou Viola a s jejím týmem a dost podrobně jsme projednali tyto iniciativy. Dále na eh, konferenci předsedů výborů jsme měli všechny místopředsedy eh, Evropské komise kteří přišli a odprezentovali nám eh, hlavní iniciativy plánované na zbytek roku a na rok 2021. Komisařka Vestagerová, která místo předsedkyní, také představila ty hlavní iniciativy. A toto je jedna z oblastí, eh, které jsou strategické. Společně se eh, zeleným paktem a s proměnou kontinentu, která nás čeká. Čeká nás velký kus práce, na těchto třech sděleních už pracujeme. Také se budeme zabývat ehm, střetem kompetencí. Nejsme sice úplně spokojeni s obecným výsledkem, ale rozhodli jsme se, že nakonec se tímto směrem vydáme a budeme eh, na otázce pracovat, tak abychom nakonec mohli být efektivní a uvidíme v budoucnu, jak eh, úspěšné budou naše legislativní eh, aktivity, zda se ujmeme vedení. Mnohé z nich možná i většina legisla- legislativních iniciativ, které budou následovat, eh, spadá do této kategorie. Takže teď možná počkáme ještě dvě minutky, já se vypnu a počkáme, než bude pan komisař eh, připraven. We are calling the commissioner now from our technical side. Uh, he will be at 9, uh, 9.30 Uh, the chief of staff, uh, Fabrice, uh, wrote me on WhatsApp. So in two minutes, the commissioner, as it was scheduled, he will be. Takže uh, pokračovat budeme v 9.30, protože jsme mm, byli trošku napřed, takže v 9.30 bude, vystoupí pan komisař. Oh, monsieur le commissaire, soyez bienvenu et je vous en prie, merci encore Vážený pane komisaři, děkuji vám ještě jednou za to, že jste tady s námi a Velmi nás zajímá vaše prezentace jednotlivých iniciativ. Takže, takže máte slovo, máte 10 minut na začátek, ale poté bude ještě eh, druhé kolo příspěvku, takže děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Opravdu vám chci poděkovat za to, že jste mne pozvali na váš výbor. Je velmi důležité eh, dnes o této otázce hovořit, protože měsíce, které nás čekají, budou naprosto klíčové, možná i obtížné z důvodu krize, eh, která teď panuje, ale je důležité hovořit o budoucnosti Unie. Parlament a zvláště váš výbor, pokud je o mne, to si můžete domyslet, má naprosto klíčovou úlohu budoucnosti, pokud je o, o rozhodnutí, která nás čekají. Komi- výbor respektive komise bude eh, předkládat jednotlivé iniciativy a váš výbor je v této věci velmi důležitý. Já se chci vyjádřit ke třem věcem. Jednak eh, plán pro eh, obnovu. Na Evropské radě se eh, toto řešilo, je to poprvé, co se dostáváme k otázkám zadlužení a padla rozhodnutí týkající z jednotlivých členských států. Musíme říci také jasně, jaké budou výsledky. Výsledky samozřejmě nejsou předem zaručeny, to si můžete domyslet. Před několika týdny a měsíci jsme si mysleli, že můžeme být ještě ambicioznější, zvláště pokud je o celoevropské eh, kroky. Pokud je o strategické priority, možná mohly být eh, ještě lépe zohledněny, i když zohledněny jsou už teď, například pokud je o investice. Je opravdu důležité, aby členské státy investovaly do své budoucnosti. Potom je také důležité, důležitá schopnost investovat do podniků, tak abychom si zajistili strategickou nezávislost Evropské unie. Je to um, důležitý pilíř strategie Invest EU. Eh, e Toto musí být stále ještě potvrzeno. Já se na vás spolehám, pokud je o nadcházející vyjednávání, protože tento typ eh, investic, tedy Invest EU, je zásadní a do budoucna je to velmi důležité pro ty členské státy, eh, které, jak jistě víte, stále více trpí eh, krizí, která nadále trvá. Teď musíme samozřejmě jednat rychle, myslím, že i rychlost tady bude velmi důležitá, abychom mohli ochránit a také eh, obnovit naši ekonomiku. Jistě víte, že každý už připravuje svůj plán pro obnovu, ty, by měly být, ty plány by měly být hotovy do konce října Musíme se ujistit, že jsou tam uvedeny všechny aspekty. Možná několik takových bodů, eh, ale vy to asi víte. Budeme mít celoevropský plán, to je aspekt eh, evropské eh, solidarity a samozřejmě bude to společný plán. Pouze chci připomenout, že ani to není předem zaručeno. Členské státy také mohou říci, ehm, že máme nějakou část, nějaký evropský plán, to je evropská věc a je to automatické. Automatické to ale není. Musíme si stejně dohodnout na některých kritériích, na některých eh, aspektech, které budou zcela zásadní pro naši budoucnost. Dále. Evropský příspěvek bude eh, probíhat postupně, bude tam několik balíčků, první a druhý a třetí. Ehm, První a druhý, poté co bude plán přijat, eh, budou spuštěny automaticky. Ale domnívám se, že je také důležité členským státům ukázat, že neexistuje žádná úplně eh, obecná automaticita. Je důležité ty plány eh, připravit dopředu, tak, aby odpovídali tomu, co si přejeme. A samozřejmě důležitá role tady je připisována parlamentu a komisi. Chci připomenout několik zásadních aspektů. Těch 37 eh, plánů 37 eh, vyčleněných na proplácení a na eh, zelenou, zelený, zelenou přeměnu a 20 na digitální aspekty. To chci připomenout, tak abychom zajistili konkurenceschopnost do budoucna. A mimochodem je to nyní důležitější než kdy jindy na základě krize. Pokud je o plány pro obnovu, chtěl bych se zmínit, eh, jakou úlohu tady hrají digitální aspekty. Eh, rozpočet musí být vyjádřením eh, naší politické ambice. Předsedkyně komise, jak si jistě vzpomínáte, během svého prohlášení o Unii o tom hovořila a nazvala nadcházející desetiletí digitálním desetiletím. Je to opravdu tak? Nadcházející desetiletí bude zcela zásadní pro digitální aspekt a tento typ ekonomiky bude převládající. Já bych chtěl, aby eh, Evropa byla nejpřipojenější eh, kontinent. Toto bude opravdu velmi důležité do budoucna a pro zajištění konkurenceschopnosti. Musíme také eh, informovat veřejné mínění a musíme také zajistit, aby naše činnost byla viditelnější. Jak zajistit prostředky pro investice do budoucna? Připomínám, je tam odvíjí se to kolem takového, takové trilogie konektivity, eh, elektronického řízení a klíčových technologií. Pokud je o připojení, v Evropě jsme zaznamenali i během pandemie, eh, mimo jiné v době, kdy eh, byl vyhlášen lockdown, tak někteří lidé měli přístup ke všem sítím a žili i nadále, tak jako předtím, mohli pracovat, vedli bohatý sociální život, měli děti, které sledovali online kurzy ve škole a tak dále. Ale tam, eh, kde toto neplatilo, to je takové narušení, které je naprosto nepřijatelné na našem kontinentu. Musíme tedy eh, zrychlit zavádění 5G, eh, optického kabelu a také se musíme zamyslet nad dalšími řešeními pro připojení, tak, aby byly připojeni všichni na celém kontinentu a zároveň, aby toto připojení bylo vysoce zabezpečené včetně šifrování a tak dále. Takovéto, takové takovéto eh, řešení by měly mít eh, být k dispozici vládám. Potom druhý aspekt, to jsou eh, řešení spadající do elektronického řízení, elektronického vládnutí. Tady také musíme zrychlit a podnikům i občanům nabídnout digitální služby vysoké kvality. Potom, pokud je o naši digitální suverenitu, tam, tady musí být také Evropa lídrem, musíme investovat 8 eh, miliard do členských států, tak abychom se dostali mezi lídry v této oblasti. Je zásadní, aby Evropa, která už je mezi eh, v, nej, v nejlepší pětce celého světa, v této, v této, na těchto pozicích zůstala. Potom eh, musíme vyvíjet evropský cloud a řešení která budou zabezpečená, zvláště pro průmyslové údaje. Sem spadají některé kritické infrastruktury a potom eh, se musíme také zaměřit na otázku mikroprocesorů. Ještě jednou opakuji, že velice důležité je to číslo 20%. 20% eh, plánu obnovy musí být věnováno a vyčleněno na digitální problematiku. Je to asi 134 miliard eur a to je zcela důležité, abychom eh, mobilizovali všechny tyto finanční prostředky. Jde o to také, abychom měli koordinovaný přístup ke všem nástrojům, které máme k dispozici. Eh, začíná to samozřejmě horizontem Evropa. Vím, že je to klíčový aspekt a ten také důležitý pro Kristiana eh, Ehlera. Dále, regulační pilíř. Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, to je také velmi důležité v rámci této diskuze. Nejprve si vyjádřím k údajům. Musíme být vždy přítomní při vyjednávání se zástupci průmyslového odvětví. Ehm, máme všechny karty v rukávu pro to, abychom nakonec byli úspěšní, ale co nám chybí, jsou jasná pravidla. Do konce roku máme naplánovány určité eh, činnosti a dokumenty, které budou předloženy. Jednak eh, Data Governance Act, což je dokument, který eh, se zaměřuje na informační oblast. Je to evropská alternativa pro velké platformy. Chceme do eh, středu celé této činnosti eh, umístit vlastníka údajů, ať už je to jednotlivec nebo podnik. Také musíme zjednodušit přístup k údajům veřejného sektoru, které budou vysoce kvalitní, například o statistiky nebo eh, geoprostorové údaje a tak dále. Bude to mít několik etap. První z nich bude spuštěna ještě bude spuštěna už příští rok. Potom kybernetická oblast. Tady eh, spolupracujeme nebo vytváříme novou strategii takového evropského kybernetického štítu, který by nám, eh, nás měl ochránit, také jistě víte. V budoucnu budeme mít také společnou kybernetickou jednotku, která bude spuštěna v brzké době. Doufám, že se podaří dosáhnout rychlé a ambiciozní dohody mezi parlamentem a radou na tomto uh, kybernetickém centru. Dále, do konce roku eh, předložíme také DSA, která nám umožní eh, regulovat činnosti platform a digitálních činností. Pokud je o tento bod, jsem tady opravdu rozhodnut jednat, stejně jako asi parlament, pracujeme velice podrobně na této problematice. Musíme mít k dispozici přiměřené ehm, regulační nástroje pro to, abychom dohlíželi a také kontrolovali tyto veliké platformy, které jsou systematické, jsou, ehm, jak se říká, too big to care, příliš velké na to, aby eh, se s něčím dělali starosti, příliš velké na to, aby eh, mm, abychom se bez nich mohli obejít. Je tedy důležité, abychom měli eh, regulační nástroje, které tomu budou přizpůsobeny. Existují také ještě další iniciativy, které se plánují, například řešení eh, týkající se digitální identifikace. V létě 2021 také máme v plánu pracovat na eh, konci nebo ukončit roamingové poplatky tak abychom mohli opravdu vést do praxe heslo eh, Roam like at home. Hodně se řeší také to DSA, to také můžeme společně ještě zmínit. A na závěr, pane předsedo, chci říci, že jak jste viděli, v několika nadcházejících týdnech a měsících se budeme opravdu této problematice věnovat podrobně. Bude předloženo několik iniciativ a proběhne několik diskuzí, které jsou zásadní pro Evropu. Budeme s vámi spolupracovat, tak abychom dosáhli úspěchu v těchto uh, otázkách klíčových které budou utvářet naši budoucnost. Poslední směrnice o elektronickém obchodování, poslední tedy směrnice, která byla vydána a reguluje tuto oblast, ale eh, to už je nějakou dobu a myslím si, že teď je čas na to, abychom začali jednat, abychom eh, zajistili své místo pro náš kontinent v několika nadcházejících letech. Děkuji. Komisar, je eh, vous remercie pour... Děkuji, pane komisaři, děkuji za to, že jste nám vysvětlil a odprezentoval tyto důležité iniciativy. A také vám chci poblahopřát k těmto iniciativám a také děkuji za práci, kterou vy a e, celá Evropská komise podniká v této oblasti. Samozřejmě evropští poslanci se zabývají nejenom legislativními e, aspekty, ale také sděleními. Budeme s vámi rádi spolupracovat, rádi se vyjádříme a poskytneme vám podněty z naší strany. Teď začneme první kolečko um, vyjádření. Nejprve se vyjádří koordinátoři. Jako první má slovo za EPP eh, e Christian Eller. Thank you very much. Um... Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za to, že jste s námi. Já jsem praktický jako Němec, takže mám tři kombinované otázky. Vztahuje se to na jedné straně k datové regulaci, dále k průmyslové politice a myslím, že je dobrá ta představa těch ekosystémů, o které jste hovořil, obzvláště ten ekosystém dat nebo průmyslu IT. První otázka by byla, co je podle vás ta korporátní hodnota průmyslových dat? My se snažíme zachovat suverenitu těch držitelů průmyslových dat v globálních ekonomikách co by podle vás byla ta mise na měsíc, řekněme, koluje tady spousta výrazů jako druhá datová revoluce a podobně. Co vy byste popsali jako tu misi pro nadcházejících pět let? A dále je bez pochyb, že v evropském průmyslu je hodně kompetencí, je tam excelence pokud jde o ten fyzický inženýring, fyzické inženýrství a výzkum. Ale co si myslíte, že musíme vybudovat, pokud jde o kompetence potřebné pro stále větší rozvoj například autonomnějšího řízení nebo autonomních různých strojů? A konkrétní otázka, možná budeme muset spolupracovat také se zahraničními aktéry a jak to dělat, aniž bychom přišli o digitální autonomii evropského průmyslu. Takže ta první otázka je, jaká je ta mise. Druhá, to je trochu praktičtější, jak zajistit digitální suverenitu průmyslu. A třetí je, co je potřeba pro ten ekosystém, jak jste to popsal v tom výhledu, pokud jde o tu produktovou stránku té druhé průmyslové revoluce na základě průmyslových dat. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Elere. Nyní pan Dan Nika, koordinátor za SAD. Děkuji, pane komisaři. Jsem velice rád, že vás tady vidím a budu hovořit rumunsky. Jsem primul se vám vă mulțumesc pentru că ați făcut o prezentare. Această industrie atât de necesară în Europeană, industria de uh, ICT, uh, eh, se află în acest Toto uh, průmyslové odvětví je zcela zásadní pro Evropu. Nacházíme se teď v dost zvláštní situaci. Stojí před námi konkrétní, konkrétní výzvy, které jste velice dobře popsal. Chci vám poděkovat eh, za prezentaci, která se týkala budoucích návrhů legislativních, které se připravují a týkají se digitální oblasti. Měl bych několik otázek. Nejprve, pokud je o eh, umělou inteligenci, vy jste asi zaznamenal, že v parlamentu máme zvláštní výbor, který se bude zabývat touto otázkou. Bude se to také řešit na eh, příslušném výboru ITRE. A mě by zajímalo, jaká opatření se plánují v této oblasti, která nám zajistí, že můžeme důvěřovat eh, umělé inteligenci, že budou respektovány, eh, respektována pravidla, která byla v Evropě stanovena v této věci. Potom další otázka. Širokopásmové připojení. Zaznamenali jsme v minulosti že došlo k výraznému navýšení počtu připojení, například školy, velký počet škol eh, v Rumunsku mimo jiné. Teď je vyvíjejí svoji činnost na internetu, ale stále ještě je připojení v některých částech buď je velmi špatné a pomalé, anebo eh, úplně neexistující. Telefonické mobilní sítě zatím eh, nejsou schopny ani nebyly plánovány na to, aby e, uspokojili tak velkou poptávku. Malé a střední podniky také budou potřebovat jistou podporu, aby mohli vyvíjet svoji činnost. Tam neby tedy zajímalo, zda máte v plánu navýšit počet internetových připojení, tedy přes širokopásmové připojení, zvláště pokud je o vzdálená a izolovaná města a vesnice. A zároveň velký počet e, studentů a školáků potřebuje takovéto připojení, aby mohli sledovat školní vyučování, protože jsou buď v oranžových nebo červených zónách. A důležité je, aby některé podniky nebyly diskriminovány vůči jiným podnikům v této souvislosti. A další poznámka, ochrana údajů. Já jsem velmi rád, eh, když rád jsem si vyslechl vaši poznámku v tom smyslu, že evropské údaje musí zůstat v Evropské unii. To se mi líbí, ale zajímalo by mne, jaké konkrétní opatření máte v této věci v plánu. Jak jste říkal, Evropské údaje musí být chráněny, ale musí to být také nějaké regulačně ošetřeno a podle mne se musíme ujistit o tom, že tyto výhody nakonec budou mít všichni evropští občané. Děkuji vám, pane komisaři. A netrpělivě budu očekávat vaši odpověď a můžete se spolehnout na, můj, na naši podporu. Děkuji nyní pan Bart Grotius za Renew. Ano, dobré ráno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Bretone, za představení legislativního balíčku. Velice to vítáme, velice se na něj těšíme a mnoho kolegů se zaměřuje na ten současný pracovní program. Já bych se chtěl zaměřit na jednu věc, která ještě nebyla konkrétně řečena, ale podle mě vyžaduje strategickou pozornost. Jde o stanovení norem, standardů. Asi to není moc sexy takhle po ránu, ale jde o ovlivňování technologií příští generace od eh, umělé inteligence, cloudů, velkých dat, ale i technologií, které se objevují, jako je 6G, to stanovení norem a standardů může mít obrovské komerční dopady. A jde o naši strategickou autonomii. Hovořil jsem s akademickou sférou, se společnostmi a říkají mi, že se v tom světě stanovování norem děje něco zvláštního. Například u 6G tam eh, se Číňané ze státních podniků snaží ovlivňovat hlasování, poměry hlasování. A také jde o akademické dokumenty. Pravděpodobně to souvisí s čínskou eh, strategií pro rok 20, do roku 2025. Snaží se ovlivňovat různé organizace, například pro průmyslový rozvoj, pro letectví nebo bankovní standardy v Africe. Ty jsou skoro vždy čínské. Pokud si chceme zachovat svoji svobodu, stabilitu a výhodu, tak myslím, že budeme muset jednat v oblasti norem, obzvláště v těsné spolupráci se soukromým sektorem. Musíme tvořit vládní programy, ale také spolupracovat se soukromým sektorem často si ty standardy stanovují sami společnosti bez ohledu na vládní nařízení například USA, Japonsko, Austrálie, Korea a další a ten soukromý sektor, myslím si, že můžeme s jejich pomocí nějak vyvážit ten současný trend Číny. Myslím, že nechceme, aby čínská komunistická strana stavoval, stanovovala globální standardy. Chceme se postarat o naše liberální hodnoty takže moje otázka je, zda jste obdržel stejné signály, že by se Číňané snažili nějak ovlivnit ty, to stanovení standardů. Myslíte si, že to může nějak eh, ovlivnit naše liberální hodnoty a myslíte si, že můžeme v tomto nějak jednat? Myslíte si, že strategie do roku 2025 nám může pomoci vytvářet svoji vlastní strategickou autonomii tak, jak chceme? Děkujeme a hodně štěstí. Děkuji nyní pana Elena, paní Elena Lici za ID. No, presidente, buongiorno. Dobré dopoledne, pane předsedo, dobré dopoledne, pane komisaři, děkuji vám za vyjádření. Já využiju této příležitosti a vyjádřím se k různým otázkám, které stále ještě nebyly vyřešeny a eh, na něž už nějakou dobu očekáváme odpověď. Komise se stanovila eh, za cíl vytvořit digit, evropskou digitální suverenitu s cílem eh, mít eh, více pravomocí při zprávě údajů v souvislosti s evropskými občany. To je velice citlivá otázka, protože citlivé informace by měly být chráněny na vnitrostátní úrovni. Já se domnívám, že členské státy žádají, nebo abych použila slova hm, kolegy Elera, Evropské podniky eh, chtějí, aby byly evropské údaje sdíleny. A mě by zajímalo, jak tato strategie tedy bude zasazená do jednotlivých eh, vnitrostátních systémů. Já myslím, že toto bychom měli dost podrobně promyslet, zvláště to, jaké by naše rozhodnutí mohly mít dopady. Pokud je o digitální problematiku, tady vzniká nový eh, svět údajů, nový mm, objem údajů, které není možné vyňat z vnitrostátní ochrany a chránit je pouze na evropské úrovni. Z toho důvodu si myslíme, že evropská technologická a digitální suverenita by měla být eh, definována a zasazena do konkrétního rámce a mělo by eh, z toho explicitně plynout, jak mezi sebou ehm, souvisí vnitrostátní a evropská úroveň. Samozřejmě uznáváme význam digitalizace v mnoha promyslových odvětvích, ale v mnohých zemích, jako je například Itálie, je vše složeno z malých, nebo je ekonomická ehm, ekonomika složená hlavně z malých a středních podniků, takže toto, um, případné problémy v digitální oblasti by mohly, být, eh, by mohly obrovsky poškodit um, naše podniky. Tyto kroky mohou mít výsledky, které neznáme. Například eh, se to týká i těch podniků, které pracují v eh, oblasti počítačových technologií už několik let. Potom výzkumný program Horizont Evropa, to mne velmi zklamalo. Nemyslím si, že je možné obětovat eh, průmyslové klastry a další odvětví pouze z toho důvodu, abychom byli konkurenceschopnější v digitální oblasti. Mohl byste mi také ještě odpovědět eh, k otázce financování, zvláště prostřednictvím partnerství? Podle mne by to mohlo mít ehm, různé dopady, které neznáme, když se toho začnou účastnit například americké nadnárodní společnosti nebo i čínské. Děkuji. Mnohokrát děkuji paní Lizi a nyní za zelené pan Damian Bezelágr. Ano, zdravím. Pane komisaři, velice děkujeme, že jste dnes přišel. Já jako stínový zpravodaj jsem se snažil o těch 20 toho minima výdajů na digitální záležitosti a jsem velice rád, že je to nyní součástí pozice komise a doufujeme, že to přijme i parlament a rada. Takže mnohokrát děkuji, je to velice pozitivní vývoj. A jak jste říkal, budete z... Bude to znamenat, že budou miliardy vynaloženy na digitalizaci v nadcházejících letech. Takže moje otázka by byla, jak chcete zajistit, aby tyto miliardy byly skutečně užitečně vynaloženy i pro malé a střední podniky a jejich digitalizaci. A myslíte si, že bude možné vytvořit určitou formu nákupních standardů, které by vyžadovaly, aby veřejné zakázky požadovaly interoperabilitu, obzvláště pokud jde o cloudové služby? jako druhá otázka jsem se chtěl zeptat na program Digital Europe. Asi tady uvidíme určité škrty. Pomůžete nám bojovat za ten pilíř hubů a digitálních dovedností, protože to je také pilíř, který, který jde do těch regionálnějších oblastí a pomáhá nám rozšířit digitalizaci, aby to nebylo pouze v těch jádrech a třetí otázka se týká cloudových trhů. Vy jste správně říkal, že je zde vysoká koncentrace hráčů na tom cloudovém trhu, ale ta cloudová pravidla, která navrhujete, by měla přijít až později v tom celém procesu. Myslíte si, že by bylo možné to nějak urychlit, protože ten problém se jenom zhoršuje? ta koncentrace se vlastně ještě může zvyšovat. Tolik tedy ty tři otázky. Mnohokrát děkuji, že jste přišel a těším se na vaše odpovědi. Mnohokrát děkuji, pane Bezelagere, a nyní dávám slovo zástupci skupiny EKR panu Tošenovskému. Dobrý den, pane komisaři. Také naše politická skupina ECR velmi oceňuje vaši otevřenost a nasazení, eh, se kterým, s jakým vedete dialog eh, s naším výborem. Digitalizace určitě znamená budoucnost a velmi, velmi důležitá, protože jsem rád, že komise věnuje této oblasti takovou pozornost. I když osobně se domnívám, že by zde v rámci evropského rozpočtu a fondů obnovy měl být alokováno více prostředků, ale je to velmi složitá debata o rozpočtu, kterou známe. Kvalitní, robustní a bezpečná internetová infrastruktura je bez pochyby základním předpokladem, tak jak jsem říkal, úspěchu jakýchkoliv digitálních aktivit. Předpokládám, že na 5G se zaměří dalšími kolegové, proto bych položil dvě otázky týkající se jiných aspektů evropských informačních systémů. Ten první dotaz eh, na příští rok avizujete revizi směrnice, směrnice o snížení nákladu na budování vysokorychlostních sítí. Můžete prosím upřesnit, kdy můžeme čekat váš návrh, jak kdy doputuje do parlamentu? Jak byste zhodnotil implementaci ze strany členských států a kde vidíte prostor pro vylepšení, e, respektive jaké máme očekávat zásadní změny, pokud tedy zásadní změny by se tam měly objevit? Druhý dotaz e, pokročila nějak komise v projektu LEO Low Earth eh, Orbit komunikačních satelitů, které by měly zajistit komplementární broadbandové pokrytí Evropy? Eh, můžete případně nastínit časový plán, jak očekáváte, jak máte, jako máte představu, eh, jak by byl tento projekt financován a jeho provázanost s již běžícími vesmírnými projekty, které my považujeme ve výboru, tak jak se většinově zhodujeme, za velmi zásadní a je důležité, aby tyto projekty dál běžely a na něj se nabalovaly eh, případně další komunikační, komunikační systémy, o kterých, o kterých hovoříte. Děkuji velmi pěkně. Thank you so much, Mr. Tosanovsky. I go now to... Mnohokrát děkuji, pane Tošenovský. Nyní skupina GUE. Pan Manuel Bompár, máte slovo. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, pane komisaři Bretone, děkuji vám za úvod. Já jsem si velmi pečlivě vyslechl, co jste říkal a vy jste uváděl ve svém úvodu, že konkrétně je nutné ukončit ty bílé zóny v Evropě, a podle vás je řešením tohoto problému zavedení 5G. My přesto ale víme, že zavádění této technologie ve srovnání s existujícími technologiemi eh, bude vyžadovat vytvoření nových infrastruktur a tyto infrastruktury budou eh, prioritně instalovány eh, v zónách, které jsou hustě obydleny, které už jsou tak jako tak pokryty stávajícími technologiemi. Abychom vyřešili tento problém, tak já si myslím, že zavádění 5G eh, tomu nenapomůže. Naopak to povede k tomu, že ta zapomenutá místa zůstanou i nadále zapomenuta. Potom dopad, eh, dopad eh, této technologie na zdraví. Švýcarsko, které bylo popředu v této oblasti, v některých kantonech toto zastavilo, i Některé velké města ve Francii pozastavila zavádění a mimochodem Vědci i eh, lékaři 36 zemí se shodli na tom, že eh, zavádění těchto technologií mohou být problematické pro zdraví. Zatím nebyla provedena žádná nezávislá eh, studie a já si myslím, že v nepřítomnosti takové studie bychom měli být opatrní. Navíc zavádění 5G bude vyžadovat vytvoření nových ter- terminálů, bude to vyžadovat nové zdroje, bude to souviset s znečišťováním a také budeme vytvářet odpadky nebo odpad, který je často nerecyklovatelný nebo pouze eh, recyklovatelný z malé části. Nejde o to, že bychom měli dělat kroky zpět nebo bojovat proti technologickému pokroku. Pouze říkám, že bychom měli hm, postupovat na základě zdravého rozumu a nezavádět technologie, které mohou představovat velké problémy pro eh, zdraví a také pro životní prostředí. Takže, pane Britone, má otázka je jednoduchá. Má komise v plánu eh, vytvořit nezávislou studii nebo zadat nezávislou studii ještě předtím, než bude zavedena 5G? Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Bompar. Děkuji, pane Bonpare. A tímto jsme ukončili první kolečko vyjádření. A teď samozřejmě dostane slovo pan Thierry Breton, pan komisář, aby se mohl vyjádřit a odpovědět na otázky. Takže, pane komisaři, máte asi, pět minut, pardon, máte asi 8 minut, můžete se vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také poslancům za otázky. Nejprve odpovím na to, co zmiňoval pan Christian Eller. Ten zmiňoval ekosystém průmyslových údajů a ptal se, jakou hodnotu mohou mít eh, naše iniciativy pro průmyslové odvětví. Všechny podniky v průmyslovém odvětví využívají údaje, které jim pomáhají lépe vykonávat jejich činnost prostřednictvím ehm, činností, které posilují a vylepšují um, tradiční činnosti, zavádí se i různé nové činnosti, robotické, um, začíná se využívat umělá inteligence a to všechno je založeno na údajích, které vznikají přímo tam, kde uh, je produkce daného podniku. Pane Elere, v této souvislosti bych vás chtěl upozornit na tom, že když se ptáte, jaké kompetence budeme potřebovat, tak to je to, co v eh, digitálním odvětví nazýváme digital twin. Jde o to, že prostřednictvím eh, klasické činnosti nebo na klasickou nějakou průmyslovou činnost je navázána je navázáno takové digitální dvojče, podobná činnost, která existuje ale v digitální oblasti. Například se to týká těch podniků, která vyrábí roboty, ale nejen těch. Vypadl zvuk, bohužel. Důležité je předjímat problémy, které mohou vzniknout, například v souvislosti s automatizací. Tento koncept eh, digitálního dvojčete, to je věc, kde opravdu budeme potřebovat nové kompetence a nové investice. Je to ale odvětví, kde eh, je Evropa světovým vůdcem v této oblasti. Máme k dispozici technické infrastruktury a rozhodně bychom měli zajistit, abychom v této pozici zůstali i do budoucna. To je věc, kterou jsem chtěla eh, zmínit. Potom kolega Danika, jaké opatření se plánují abychom mohli umělé inteligenci více důvěřovat. Jistě víte, že umělou inteligencí jsme se zabývali a příští rok na začátku roku budeme překládat iniciativu, která je na to zaměřená a bude se snažit o eh, lepší vytvoření rámce pro tyto činnosti, které považujeme za vysoce rizikové. Jde například o průmyslové odvětví, medicínu a tak dále. Na základě práce, která byla odvedena eh, na začátku tohoto roku, tedy na to chceme navázat a chtěli bychom eh, mít skutečný dopad v reálu. Tyto údaje z jednotlivých algoritmů musí být eh, kontrolovány, musíme ověřovat kvalitu a na základě tedy stávajících algoritmů se budou vytvářet nové služby s přidanou hodnotou. Je to odvětví, které má velko, velký význam a není možné oddělit využívání umělé inteligence od eh, kvality, kvality údajů, protože to spolu úzce souvisí. Potom přístup údajům pro všechny občany, to samozřejmě je důležitá věc a musí to být eh, regulováno na evropské úrovni. Musíme mít přístup ke všem údajům, zvláště z veřejného, eh, veřejného sektoru, tak abychom zajistili inovaci Samozřejmě musí být eh, chráněni jedin, všichni jedinci, což je pro nás důležitá věc. Dále se vyjadřoval pan Bart eh, Chrotuis. Chtěl bych vám poděkovat za to, že zmiňujete eh, normy. To je opravdu důležitá věc. Je to sice trochu technická otázka, Možná, že některá témata jiná jsou zajímavější a atraktivnější, ale normy jsou opravdu velmi důležité, máte pravdu. Všechno, co jste říkal, eh, s tím souhlasím. Čína se účastní velké části mezinárodní regulace. Já jsem ministrům eh, průmyslu nedávno říkal, že na tento bod se musíme zaměřit, že bychom se měli do toho více zapojit. Teď se například eh, zaměřujeme na předem identifikované konkrétní odvětví, kde bychom chtěli situaci ovládnout, pokud je o normy, na mezinárodní úrovni i na evropské úrovni. My jsme se tak trochu vzdali um, naší pozice, alespoň v některých aspektech, například pokud je o průmyslové aspekty, baterie a tak dále. Ale je pravda to, co jste říkal, e, platí to i u 6G, takže tam opravdu musíme být přítomní a jednat. Dále paní Lizy vy jste nás upozornila správně na malé a střední podniky a na to, eh, jaký digitální dopad to na ně může mít. V současné době pouze 16 eh, evropských podniků využívá eh, služby typu cloud. A my samozřejmě jim musíme pomoci. Malé a střední podniky jsou důležité pro naši konkurenceschopnost a pokud je o plány pro obnovu, musím vám říct, že já osobně jsem hodně bojoval za to, aby v evropských plánech pro obnovu bylo alespoň 20 vyčleněno na digitální problematiku. Část eh, bude věnována malým a středním podnikům, ale část také na vzdělávání, to je také důležité. A my musíme ověřit nebo ujistit se, že všechny důležité kapitoly budou v členských státech pokryty. Tím reaguji na to, co jste říkala, paní Lizy, je to opravdu důležité a správné. Je to v souladu s tím, eh, o co my usilujeme. Potom se vyjádřil pan Damian Boslager. Jak se ujistit o tom, že miliardy budou vyčleněny na malé a střední podniky. Ano, eh, já už jsem na to vlastně odpovídal prostřednictvím analýz, musíme si zorganizovat, musíme vytvořit konkrétní útvary, v komisi bude na to vyčleněno asi 80 lidí, kteří se tomuto budou podrobně věnovat. Jsou to témata, na které budeme dávat opravdu v budoucnu velký pozor. Potom další aspekt, ještě ke cloudu. Na tom pracujeme, to je důležité. Pracujeme také na evropských spojenectvích v oblasti evropského cloudu. To je velice důležité. Nesmíme na to nahlížet pouze z vnitrostátní perspektivy, ale z celoevropské. Tomu se věnujeme a myslím si, že během německého předsednictví to ještě uvidíte, během několika oznámení je to také projekt, na který se zaměřilo německé předsednictví. Potom pan Tošenovský, jak říkáte, digitalizace je naše budoucnost, to je pravda, potřebujeme na to více peněz, to je také pravda, ale zase říkám, je to e, ten důvod, proč jsme bojovali o těch 20%. E, 130 miliard bude vyčleněno na tuto problematiku, tedy výlučně na digitální oblast. Je to podle mne významná částka, my ji musíme využít na investice, například do projektu, jako ten, který zmiňujete satelitní pokrytí planety. Já jsem na to hodně tlačil, protože je to podle mne nástroj, který nám v budoucnu umožní vyplnit eh, stávající mezery a nedostatky a pokrýt právě ta bílá místa, tedy nepřipojená. V současné chvíli o tom hovoříme. Podařilo se identifikovat um, některé aspekty v rámci tohoto satelitního eh, tedy pokrytí. Jde nám o zabezpečenou eh, komunikaci mezi vládami a také využívání kvantových um, infrastruktur. Takže je to projekt, pomocí něho se snažíme pokročit ku předu a je to začleněno do těch uh, plánů obnovy. Dále, pan Bonpár, máte pravdu, když nás upozorňujete na ten dvojí aspekt. Je to samozřejmě na jedné straně 5G, což je uh, důležitá technologie, ale Nejde o to, že 5G nám pomůže vyřešit problém bílých míst. To je správné. 5G může urychlit připojení například eh, v konkrétních komunitách, ve zdravotnictví, 5G se bude hodně využívat ve zdravotnictví nebo v továrnách a tak dále. Ale to je také důvod, proč jsem hovořil o tom triptychu ve svém původním eh, vyjádření nebo trilogii. Je to jedna ze tří, jeden ze tří aspektů. A abych odpověděla na tu problematiku, kterou zmiňujete, tak je pravda, že satelitní síť je mnohem vhodnější k tomu, aby pokryla celou planetu, celé evropské eh, území konkrétně. A mimochodem během krize jsme viděli, jak důležité to je. Je opravdu eh, důležité dát všem spravedlivě přístup k internetu. Je to zcela nezbytné pro náš každodenní život. Vidíme i ve školách, se to začíná používat, ve, na univerzitách, různé podniky fungují e, dálkově a v budoucnu se v tom bude pravděpodobně pokračovat. Tímto způsobem se budou sítě v budoucnu e, využívat, takže je to opravdu nutnost. A teď ještě k 5G a zdravotním aspektům. Ta otázka je relevantní. Mnohé vědecké studie, které byly eh, provedeny, na to upozorňují. Je to jedna z věcí, na které musíme pracovat a eh, je to relativně i u 5G, stejně jako tomu bylo u předchozích eh, technologií. Já vám chci pouze říci, že budeme aplikovat ty stejné normy. Máme vlastně takovou první fázi 5G, což je taková 4G+, eh, tak trochu. Potom se bude zlepšovat a dopracovávat. My tedy máme určitý čas předtím, než bude tato technologie zavedena. A bylo provedeno několik studií, docela vysoký počet studií, které se zabývaly například elektromagnetickým dopadem těchto sítí na životní prostředí, na zdraví ve srovnání s předchozími sítěmi nebo technologiemi, takže technologie jsou, pardon, studie jsou k dispozici, jich hodně, hodně jich teď vychází a byla stanovena minimální eh, norma přijatelnosti. Už před nějakou dobou říkali jsme si, že pokud je například o záření, nesmí se přes, překročit určitý práh u těchto sítí a to číslo, pokud se ho podaří dosáhnout, nebo eh, pokud zůstane nižší, tak eh, je jisté, že to nebude mít žádné zdravotní dopady a my tedy žádáme operátory, aby si vzali toto číslo, aby ho respektovali a vydělili ho 50, aby tedy dosáhli pouze čísla jedné padesátiny tohoto, mm, tohoto Prahu. Takže postupujeme stejně, vlastně máme stejný postup a stejné, stejnou zásadu obezřetnosti u 5G jako u těch eh, předchozích sítí nebo jiných technologií. A v nadcházejících měsících ta 5G vlastně bude vypadat pouze jako taková vylepšená síť 4G, eh, 4G+, a postupně v nadcházejících eh, letech potom se to bude uh, ještě dále vylepšovat. Ale máte pravdu, vaše otázka je relevantní. Děkuji vám. Thank you so much, uh, Thank you. Commissioner. Thank you. We go... No, děkuji. Děkujeme, pane komisaři, a nyní se dostáváme k druhému kolu otázek. Čeká nás 23 vystoupení jednotlivých poslanců. Máme zatím dostatek času, takže možná bude čas i na spontánní řečníky, ale nejprve dáme um, slovo eh, řečníkům v jednacím sále, případně a nejprve tedy paní Pilar del Castilla. Děkuji. Pane předsedo, vážený pane komisaři, děkuji, že jste nás dnes poctil svou návštěvou. Evropský kontinent se musí stát tím nejpropojenějším kontinentem světa. Toto je naprosto zásadní protože pozice Evropské unie bude záviset právě na tom, jak se nám bude dařit v digitální oblasti. Lepší propojenost nebo mm, znamená, že musíme eh, posilovat eh, investice nebo posilovat takové prostředí, které umožní investice do digitálního prostředí je zapotřebí tedy eh, rychle zavést do praxe kodex pro elektronické komunikace, ale také je nutné snížit různé lhuty pro různé eh, schvalovací procesy Eh, pak jsou zde utility, jako je voda nebo eh, elektrická energie. Ty jsou velice silně regulovány jednotlivými členskými státy, takže je také eh, naprosto nemožné vytvářet nějaké synergie mezi těmito utilitami, protože zde je ta specifická regulace jednotlivých členských států. Chci se zeptat, až budete provádět tu revizi směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení. Budete se snažit eh, o lepší synergie mezi jednotlivými poskytovateli těch síťových připojení, těch utilit? Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Já jsem jenom chtěla ještě připomenout, eh, že každý má pouze jednu minutu v tomto druhém kole. Nyní pan Zorinho. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Hovořil jste o tom, že nás čeká takzvaná digitální dekáda. Evropská unie se má více propojit, má lépe využívat eh, ekonomiku založenou na datech. Já si myslím, že je to možné, ale musíme postupovat strategicky. Neměli bychom eh, přijímat nějaká pomílená rozhodnutí. Máme zde různé programy, které se týkají digitalizace, vesmírného programu, Eh, tam se samozřejmě musíme dívat na finanční aspekty. Finance musí být posíleny. Eh, vidíme, že došlo ke seškrtání v programu ehm, a tím se nám nepodaří dosáhnout plné digitální transpozice. Zajímá mě, zda máte nějaký plán B, jak by takový plán vypadal. Pak mám ještě konkrétní dotaz. Jak vidíte, propojení mezi národními koordinačními programy. Eh, říkali jste, že vlastně každá země má dostat zhruba 20% na digitální sféru. Bude tam nějaké propojení mezi těmi jednotlivými zeměmi? Také hovoříme o těch speciálních eh, spotech. Také zde máme třeba program eh, Wi-Fi pro Evropu. Možná by zde mohl být nějaký speciální portál, který by hájil evropské hodnoty. Byl by to vlastně portál pro občany a bylo by to v rámci digitálního fondu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Nikola Danty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji vám, protože dnes eh, díky vám také máme možnost vyměnit si názory mm, o práci, kterou komise provádí. Jako první věc chci říci, že velice silně podporujeme to, že bychom měli 25, 20% z Next Generation EU eh, vyčlenit na digitální oblast. My v rámci parlamentu na tom pracujeme a myslíme si, že bez těchto finančních prostředků by ten vývoj, který jste nám popsal, byl dost komplikovaný. Já se chci zaměřit na dvě věci. Jednak 5G, Hovořilo se o tom, že nebo hovořilo se o možném vývoji v této oblasti a teď každý členský stát postupuje sám a snaží se zjistit, jaké jsou k dispozici technologie. My se ovšem obáváme, že v této oblasti by mohla mít obrovský vliv Čína, což by podle nás mohlo ohrozit bezpečnost našich sítí a také e, údajů v nadcházejících letech. Já se tedy ptám, zda komise má v plánu v této oblasti nějak e, zajišťovat politickou koordinaci s členskými státy. A druhá otázka, to se stále ještě týká bezpečnosti a odolnosti. V předchozím volebním e, odvětví byly vydány, nebo se pracovalo na dvou důležitých směrnicích a já si myslím, že obě by měly být aktualizovány. Je podle mě potřeba reforma Stejně tak, jak je neustále potřeba aktualizovat tato témata. Děkuji nyní pan Andres Kubilos. Well, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, budu hovořit, hovoříme dnes o velice důležité věci, to znamená, jak provést digitální transformaci na našem kontinentu v Evropě. Když se podíváme na takovou eh, globální digitální transformaci, tak můžeme říci, že zde Facebook, Google, Apple, Amazon, Huawei, Samsung, to jsou firmy, které vlastně dělají tu transformaci, ale ne evropské firmy. Komise se musí zaměřovat na regulační rámec, to je velice důležité, ale v Evropské unii máme zkrátka nedostatek eh, takových těch subjektů, které by mohly opravdu provést tu digitální transformaci. Byl zde, byla zde kdysi Nokia, Ericsson, Siemens, to už je dávno pryč. Takže já se vás ptám teď takovou, os, takovou osobní otázku. Jaká, jaké máte ambice? Až skončí váš mandát někde v roce 2024, čeho byste do té doby chtěl dosáhnout? Myslíte si, že mezi těmi nejvýznamnějšími firmami v sektoru IKT bude alespoň jedna, která bude z Evropské unie? Děkuji. Děkuji a Nyní má slovo paní Kumpola Natry. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane mm, komisaři Bretone. Děkuji za vaši prezentaci a také děkuji, že jste hovořil o tom, že tedy digitální sféra má být pro všechny. Eh, co se týče digitální ekonomiky založené na datech, tam potřebujeme vlastně eh, vstupy, data a také aplikace Výbor ITRA je připraven pracovat na digitální strategii. Já jsem eh, byla jmenovaná zpravodajkou, již jsem připravila návrh a začínám pracovat se stínovými zpravodaji. Takže zde také jsme vaši přátelé v, tom, v této věci. Věříme v tyto příležitosti a eh, také se chci zeptat na tu část infrastruktury. Mm, co se týče sítí 5G, vítám to, že Evropská komise chce spolupracovat s členskými státy na tom, aby se do konce roku rozšířilo 5G eh, a také eh, vlákna. Máme se také speciální nástroje, které se týkají bezpečnosti. Dále roaming. Víme, že teď už máme méně než dva roky času. Já jsem byla s pravodajkou. Je to tak, že nebylo vlastně dokončen ani internet věcí, ani masivní zrušení roamingu, takže se chci zeptat, zda komise by na tom ráda pokročila. A co se týče ještě sítí 5G, eh, tam zatím je to velice pomalé, zavádění těchto sítí 5G asi 20% a zaostáváme. Poslední otázka. Proč eh, vlastně se v těch eh, dokumentech o infrastruktuře nehovoří o technologiích cloudu? Vy jste říkali, že to bude asi někdy v roce 2022. Mohli byste to trošku urychlit? Děkuji. Děkuji nyní paní Manuela Repa za zelené. Mnohokrát děkuji, vážený pane komisaři. Digitalizace v rámci Evropské zelené dohody a při budování obnovitelných energií hraje zásadní roli. Zásadní otázkou je, jak můžeme prokázat původ energie. V této souvislosti prostřednictvím digitalizace, například použitím distributed ledger technology, jako je blockchain, by mohly být spolehlivě dokázány, sledovány ty zdroje těch technologií, takzvaný tracing a tracking. Mohl by tak vzniknout robustní systém certifikace pokud by tyto digitální technologie podporovaly cíle zelené dohody, mohly by evropské podniky obdržet potřebnou finanční podporu a dále ještě k těm sítím 5G studie potřebujeme nezávislé studie, pokud jde o zdravotní důsledky. Na tuto otázku jste nezodpověděl, ale děkuji předem za zpovězení otázek. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo pan Robros. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Bretone, letos v letě, jak asi víte, francouzská ústavní rada zrušila kontroverzní zákon, který požadoval od platform odstraňování uh, nenávistných projevů do 24 hodin, protože to je považováno za nepřiměřené omezování svobody projevu. Budou navržena nová pravidla pro řešení rizik, kterým čelí uživatelé. To znamená, že bude docházet k větší moderaci obsahu. Takže moje otázka je, jak chcete zajistit, aby moderace obsahu z online platform nepodrývala svobodu projevu. Jak můžete zajistit, aby svoboda občanů svobodně projednávat jakákoliv témata, včetně kontroverzních témat, jako je například imigrace nebo koronavirová politika vlády nebo kritika islámu? Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Rosy. Nyní má slovo pan Pekarinen za Renew online. Mnohokrát děkuji. Vážený pane komisaři, technologie 5G by měla zvýšit proaktivitu jednotlivých sektorů společnosti. Dále mobilní technologie se staly důležitým geopolitickým bodem, který rozděluje Čínu a EU a USA. EU se tam snaží nějak to balancovat. 6G, ta příští generace, je na cestě. Univerzita ve, ve Finsku již provozuje výzkumný program, největší na světě, pro technologii 6G. Bude to klíčová technologie v budoucnosti a Evropa musí tuto technologii využít. A moje otázka je, jak EU zajistí, aby evropský průmysl byl na špičce i v roce 2030, kdy technologie 6G bude spuštěna. Děkuji. Děkuji, pane Pekarinene. Prosím, vypněte si mikrofon. Nyní má slovo pan Ismail Ertuk, který je také online. Dobré ráno všem. Doufám, že mě slyšíte. Dámy a pánové, děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já bych nejprve chtěl zdůraznit význam oznámené, oznámených digi, legislativních iniciativ, pokud jde o regulaci platform Mohl byste nám, pane Bretone, říci konkrétně, kdy tato legislativa bude představena Evropskou komisí a zavedena? Je důležité, aby ta digitalizace pracovala pro všechny. Myslím, že musíme správně regulovat a zdanit ty digitální giganty a potřebujeme standardy. Nicméně chtěl bych pogratulovat komisaři Ševčovičovi a vám, pane Bretone, k vytvoření před dvěma dny té evropské surovinové aliance. Například nezávislost na litiu bude klíčová, ale nebude to stačit, protože víme, že Tesla chce zavést baterie bez litia a musíme více investovat do výzkumu a vývoje, protože se mění ta směs těch materiálů. A na závěr bych chtěl říci, že se, mus, se musíte trochu více věnovat stabilizaci evropského cestovního ruchu, protože my jako EU musíme poskytovat větší stabilitu v, té, v tomto odvětví. A já skutečně upřímně řečeno nerozumím, proč v tom tolik váháte. Děkuji. Nyní má slovo paní Virkunen. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Je skutečně zásadní, abychom podpořili inovace a investice do digitální ekonomiky v Evropě a je dobře, že jsme slyšeli, že máte řadu dobrých nápadů a iniciativ v tomto smyslu. Co mi ale dělá obavy, je financování těch projektů. Už jsme slyšeli, že mnoho poslanců má obavy, že existují v Evropě stále ještě bílé oblasti a zóny, kde nemáme rychlé připojení a mám také obavy, že nyní rada snižovala financování všech důležitých programů financování v rámci víceletého finančního rámce. Obzvláště mám obavy ohledně nástroje Connecting Europe, propojování Evropy, kde jsem pravodajkou Tam investujeme prostředky na rychlé připojení 5G, také pro místní komunity s propojení Wi-Fi a gigabit konektivitu. A nyní před několika týdny komise navrhla nové, novou iniciativu, která je skutečně velice důležitá, protože cílem je zachovat vedoucí roli EU v supercomputingu, ale 10 digitálního financování by mělo být využito na toto vysoce na tuto vysoce výkonnou techniku, což je důležité, ale je otázka, zda bychom teď měli prioritizovat tuto vysoce výkonnou výpočetní techniku eh, oproti infrastruktuře, na úkor infrastruktury, protože tam to, to financování by skutečně činilo určitý rozdíl. Děkuji nyní paní Carvajo online. Dobré dopoledne, děkuji pane předsedo, pane komisaři, gratuluji k vaší práci. Ten balíček pro tu vysoce výkonnou výpočetní techniku byl nedávno přijat a musíme tam zrychlit rozhodování, protože v této oblasti zaostáváme za našimi hlavními konkurenty bude velice důležité poskytnout přístup k této infrastruktuře tak aby mohla být využívána ve prospěch všech zemí a nejenom těch, kde to bude instalováno. Chtěla bych požádat o více informací, pokud jde o instalaci těchto superpočítačů a ohledně pravidel přístupu k této infrastruktuře. A na závěr, stejně jako kolegyně Virkunen, bych se chtěla zeptat na financování tohoto balíčku vysoce výkonného. Je to zajištěno? Tato iniciativa, stejně jako mnoho ostatních, bude záviset také na rozpočtu Horizont Evropa a potřebujeme ambiciozní rozpočet na tento program a spoleháme na vaši podporu, že se připojíte k Evropskému parlamentu v boji o ambiciozní rozpočet na výzkum a inovace na financování všech těchto iniciativ. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Mnohokrát děkuji, paní Karvy. Nyní má slovo paní Cvetelina Penková za SAD. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste dnes s námi a odpovídáte vše, na všechny naše otázky a připomínky. Věnovali jsme se řadě témat a chci upozornit na několik věcí a za, položit otázku, která více souvisí s tím návrhem, který představil více prezident Dombrovsky, pokud jde o ten akční plán, konkrétněji pokud jde o legislativu ohledně digitální odolnosti Tento návrh by se pravděpodobně překrýval s některými ustanoveními, která jsou již upravena ve směrnici NIS. Můžete se k tomu prosím vyjádřit, jak se to bude lišit? Dále, vy jste zmínil, že tato směrnice bude revidována ke konci tohoto roku. Jak budou tyto dvě iniciativy koordinovány mezi jednotlivými generálními ředitelstvími? A dále v souvislosti s revizí směrnice NIS chcete tam rozšířit ten, eh, tu působnost, pokud jde o poskytovatele. Děkuji. Nyní pan Mikuláš Peksa, Zelení online. Eh, honored Commissioner, dear colleagues, eh, Vážený pane komisaři, vážení kolegové, děkuji, že jste dnes mezi nás přišel. Chtěl bych se zeptat přímo na jednu klíčovou část projevu paní von der Leyenové. Já oceňuji, že komise se snaží chránit soukromí a data koncových uživatelů, ale mohlo by dojít k bezpečnostním problémům. Pane komisaři, jak chcete zajistit možnost anonymního využívání internetu a soukromí uživatelů? Jaké technologie chcete použít na vybudování tohoto celoevropského projektu? Jak bude ta databáze organizována? Bude decentralizovaná? Bude architektura toho digitálního ID z otevřeného zdroje nebo uzavřená? A dále, jaký je důvod pro tuto činnost, která bude velice drahá a bude velice narušovat soukromí. Bude tady docházet k určitému sledování ze strany státu. Děkuji. Nyní pan Bompár online. Oui, rebonjour, merci. Ano, znovu vás zdravím, děkuji pane předsedo. Vývoj eh, digitální ekonomiky, jak jistě víte, vyžaduje stále více eh, vzácných kovů, kritických kovů a také základních kovů. Ovšem, těžba těchto kovů se může dostat do eh, střetu zájmu s potřebami místních populací, také tato těžba ovlivňuje kvalitu eh, půdy, vody a vzduchu a také je to negativní z hlediska biodiverzity. Těžba navíc probíhá v těch zemích, kde pracovní podmínky jsou mnohem méně příznivé než v Evropě a také práce v dole eh, ohrožuje místní pracovníky. Pane předsedo, pane, pane komisaři, zajímalo by mne, zda máte v plánu nějak zajištit, zajistit, dohlížet nebo eh, zajišťovat to, že tato, tento typ těžby se bude provádět za stejných podmínek nebo ekvivalentních jako ty, které platí tady v Evropské unii. Děkuji nyní paní Permel Weiss. <clears throat> Děkuji, vážený pane komisaři Bretone. Děkuji za možnost vyměňovat si stanoviska v digitální oblasti. Já mám praktickou právní otázku, která se týká řady evropských společností, pokud jde o GDPR e a to rozhodnutí Evropského soudního dvora, pokud jde o ochranu soukromí, štít na ochranu soukromí. Tento rozsudek má dopad na řadu občanů a společností, které mají data v cloudu. Kdy a jak budou evropské datové úřady a komise schopny zajistit jistotu a jednoznačnost. Společnosti jsou nyní odpovědné sami za sebe, pokud jde o takzvané SCC při přesunu dat mezi zeměmi EU a mimo EU. Víc než kdykoliv jindy kvůli covidu a obchodním válkám potřebujeme podpořit naši infrastrukturu a chtěla bych se zeptat, zda bude zajištěna vyváženější pozice mezi soukromým. Děkuji. S, uh, I go now to Mr. Tobisovsky, ECR. He's online. Eh, panie komisarzu, panie przewodniczący. No, děkuji, pane komisaře, děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Když se podíváme na digitální transformaci a na rozvoj průmyslu v této oblasti, tak samozřejmě vidíme, že je zde hodně práce, že tu práci musíme ještě navýšit, eh, ale jde o to, aby také pracovníci měli patřičné dovednosti nebo aby jich nabili, aby mohli využívat všechny nové digitální nástroje. Takže se musíme podívat na otázku kvalifikace pracovníků. Pak eh, s tím souvisí i sociální systémy. Chci se zeptat, zda komise analyzovala tento zvláštní problém, zda existuje nějaká makroekonomická analýza nebo dokonce nějaká cestovní mapa, která by nám pomohla na té cestě během digitální transformace. Hovoříme o budoucnosti práce, o průmyslové digitálních platformách. A komise také říká, že chce, aby toto všechno se dostalo co nejrychleji do praxe, nicméně zároveň se škrtal v rozpočtu, takže jak se to komisi podaří vydařit, eh, vyřešit. Děkuji nyní paní Tažár za SAD. Paní Žosinku Tažár. Děkuji. Chtěla bych nejprve poděkovat panu komisaři Bretonovi. Rovněž bych chtěla hovořit o digitálních dovednostech. Už eh, jste se na ně ptali. A také se chci zeptat ještě na malé a střední podniky. Před letní pauzou zveřejnila Evropská komise také novou agendu dovedností, která se zaměřuje právě na digitální dovednosti. Jak je možné, aby eh, tedy ty dovednosti, nebo aby tedy ta agenda byla v souladu eh, s těmi novými centry pro digitální dovednosti? A jak zaručíte, aby ty huby byly nejenom pro digitální podniky a sektor IKT, které už je teď využívají, ale také pro tradiční podniky, a podnikatele, kteří také by chtěli využít eh, výdobytky digitalizace. Děkuji. Děkuji nyní paní Edina Tot. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, umělá inteligence se považuje za takovou čtvrtou průmyslovou revoluci. A co se týče aplikací eh, umělé inteligence, které se používají v celé řadě evropských odvětví, tak eh, vidíme, že Evropa už nabyla určitou eh, kompetitivní ehm, výhodu. Týká se třeba médií, technologií, medicíny. Nicméně eh, Evropě se nedaří eh, jak se navýšit ty aplikace, protože Evropa stále závisí na různých technologiích a aplikacích, které se vyvíjejí mimo Evropskou unii. Příští rok chcete um, přinést další uh, regulaci. Já se bojím, abyste to trošku, abyste to nepřehnali, abyste se spíš zamysleli nad uh, mm, podporou těch uh, různých aplikací. Jaké si myslíte, že jsou hlavní um, překážky toho, aby se více využívala umělá inteligence a jak tedy chcete podpořit také umělou inteligenci ve výzkumu a dalších oblastech. Děkuji. A ještě než dám slovo poslednímu řečníkovi, tak se chci zeptat, zase někdo ještě hlásí o slovo jako spontánní řečník. Myslím si, že se hlásil pan eh, Sean Kelly. Pokud se ještě někdo hlásí, tak nám to prosím eh, oznamte a jinak dávám slovo panu Ignáciu Koreovi. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, právní úprava roamingu, která umožnila evropským občanům ehm, se za domácí tarify připojit kdekoliv v Evropě, to je ehm, jedna z věcí, kterou evropští občané nejvíce oceňují. Pokud je o, um, respektive toto nařízení by mělo být eh, revidováno, Zatím bylo stanoveno prodloužení do roku 2022, ale já si kladu otázku, zda teď eh, nenastal moment na to, abychom udělali další krok ku předu a opravdu eh, postupili ku předu, buď eh, úplně zakázali uplatňování těchto poplatků, anebo na druhé straně eh, umožnili platby online, například za sportovní události, které mají obrovský dopad. Potom pokud je o přeshraniční přenositelnost, to je také velmi důležité pro evropské občany. Je to jedna z věcí, kterou jste v komisi řešili, nebo um, se to plánuje? Myslím, že je to důležité. Pomocí toho Evropská unie může dokázat evropským občanům, že eh, dokáže dělat hmatatelné kroky ku předu, hmatatelné výhody přinášet. Děkuji vám. Děkuji, pane Korao. Teď eh, se podíváme, kdo se hlásí o slovo. Myslím, že jenom eh, pan Sean Kelly je tady s námi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, že jste mi dal slovo. Um, chci se zeptat, hovořil jste o důležitosti širokopásmového připojení pro všechny osoby. V mé zemi je to velice důležité, zejména ve venkovských oblastech. Zatím je to obrovsky nákladné. Chci se zeptat, pane komisaři, je nějaká možnost, jak tedy pomoci, protože jinak je to tak, že pro ty firmy je třeba levnější využívat různé satelitní technologie. Je tedy Není zde nebezpečí, že místo širokopásmového připojení se v některých oblastech nakonec začne používat satelitní připojení? Děkuji. Vážený pane komisaři, máte nyní slovo, abyste mohl zareagovat na všechny příspěvky a také z toho můžete vyvodit několik závěrečných uh, prohlášení. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také uh, europoslancům za 23 nebo 24 různých vyjádření. Padly velice důležité otázky a podněty. Já se pokusím eh, na ně odpovědět obecně a zároveň se budu snažit být co nejpřesnější, tak aby všichni v tom nalezli odpovědi na své otázky. Začnu paní Casio. Cílem samozřejmě je stát se nejpřipojnějším eh, kontinentem, což je důležité. Směrnice eh, zajišťuje snížení nákladů a my teď už jsme schopni veřejným orgánům zajistit rychlé připojení. Samozřejmě se Tomuto všemu budeme věnovat eh, ve zmiňované směrnici, která by měla mm, celou tuto problematiku řešit. Je to věc, kterou se budeme zabývat. Potom padlo hodně otázek eh, k 5G. Pan Pekarinen tím, myslím, začal a potom na to navazovali další, mnozí, eh, další řečníci. Také jste se ptali na zavádění této technologie 5G. Pan Danty to také zmiňoval. Toto je samozřejmě důležitá otázka, už jsme to zmiňovali před chvílí. Čína se snaží mít vliv na bezpečnost a já připomínám, že komise je v této souvislosti v úzkém kontaktu s členskými státy. Máme vytvořený tak, takový toolbox, soubor nástrojů, které fungují a v rámci toho, v rámci tohoto souboru nástrojů spolupracují všechny členské státy s komisí, se sekretariátem a společně se snaží definovat, kteří dodavatele by mohli být vysoce rizikoví. A ty samozřejmě nedoporučujeme, eh, nedoporučujeme uzavírání smluv s nimi, eh, chceme, aby se nezapojovali do našich infrastruktur. Zatím to funguje velice dobře, velký počet eh, evropských členských států tento nás, tyto nástroje využívají, řekl bych téměř každodenně. Takže jsme velmi spokojení s tímto postupem a s tím, jak se věci v Evropě vyvíjejí. Máme dva hlavní eh, poskytovatele, pokud je o eh, patenty v oblasti 5G, dvě veliké společnosti, takže myslím si, že v Evropě máme subjekty, které mohou uspokojit poptávku a zároveň eh, postupovat velmi zabezpečeně. Potom um, digitální přechod, to je samozřejmě také velice důležitá výzva, která před námi stojí. Jeden kolega na to uh, upozorňoval a na vývoji do roku 2024. Nám jde o to, abychom se stali do, této, do tohoto roku světovou jedničkou, pokud je o průmyslové údaje. Těch je mnohem více než osobních údajů a vzhledem k tomu, že eh, Evropa je obecně uh, by měla být obecně jedničkou v digitální oblasti, tak chceme samozřejmě ehm, pracovat i na tomto aspektu. Chceme do toho zapojit velké aktéry, průmyslové a konkrétně budeme spolehat na ty tři eh, infrastruktury, které jsem zmiňoval, eh, cloud a přeshraniční cloud samozřejmě. Ty je také specificky důležité navázat na průmyslové eh, údaje nebo na údaje obecně, ale potom průmyslové údaje, zdravotnické údaje a tak dále. Potom Eh, se to bude také týkat zprávy komunit a měst a dále zabezpečeného využívání sítí. Je důležité tedy zabezpečit eh, komunikaci kvantovými technologiemi. A zabezpečit samozřejmě přístup všem a všude, jak už jsem říkal, musíme pokryt ta bílá místa. To je kvalitní cíl, který jsme se stanovili do roku 2024 a chceme ji splnit. Paní Ripa například zmiňovala ekologický pakt a e, dopad na digitální oblast. To je také extrémně důležité samozřejmě. Důležité je, aby ty dva e, projekty spolu byly v souladu. Musíme postupovat recipročně, musíme dávat pozor na to, aby u všech těchto otázek byla provedena analýza, e, Například v plánu obnovy musíme mít velký počet projektů, které mohou eh, zrychlit zavádění eh, jak eh, zelené dohody a implementaci, tak ehm, přístupu na internet. Další kolega se vyjadřoval k těm DSA a k tomu, že musíme dbát na svobodu projevu, ale také s tím souvisí určitá omezení, to je pravda. Bude tedy nutné zajistit audit, kontroly, také musí být reaktivní, pokud je o již prováděné kontroly, tedy ty, které jsou zakotveny v stávajících právních předpisech, například v souvislosti s terorismem, pedo, pornografický e, obsah sem také spadá a tak dále. To všechno je ošetřeno e, právně zatím, ale je důležité přijmout extrémně e, rychlá opatření, jednat ale zároveň je nutné respektovat tedy svobodu projevu. Má to, je to takový dvojí aspekt a my musíme mít ošetřeny oba ty aspekty eh, v rámci DSA. Ty obrovské platformy systemické by měly mít konkrétní povinnosti, tak, aby například eh, zasahovali v případě dezinformací, šíření eh, dezinformací nebo nějakých škodlivých informací, které tam mohou být šířeny. Budeme tedy v této věci zasahovat, budeme eh, regulovat velké platformy tohoto typu. Potom padly otázky týkající se superkalkulátorů. Paní Pekari, pan Pekarinen to zmiňoval a ještě další. Je to velmi důležitá otázka. Je samozřejmě důležité, abychom měli kontrolu nad svými údaji, A pokud je o naši autonomii a zpracovávání a výpočtu musíme být zcela nezávislí a autonomní. K tomu musíme mít eh, k dispozici příslušné nástroje vybavené eh, danými algoritmy. Je to také otázka konektivity. Pokud je H3PC, 400 milionů CF a 1 miliarda na úrovni EU, takže máme už stanoveny ty částky. Členské státy potom začnou také jednat a myslíme si, že celková obálka by měla dosáhnout asi 8 miliard eh, eur, a to včetně příspěvku komise nebo evropské úrovně eh, členských států a dalších, eh, dalších typů investic. Tady budeme také potřebovat vaši podporu, to nemusím připomínat, až bude předložený návrh v praxi, tak je důležité je uplatňovat. Potom další otázka. Paní Penková, nevím, zda jsem to správně pochopil, protože e, zvuk nebyl dostatečný, ale vy jste zmiňovala jednu směrnici. My se samozřejmě eh, podíváme na otázku poskytovatelů zásadních služeb kteří nejsou ještě upraveni na úrovni EU, ale je to otázka důležitá pro vnitřní trh. Působí tam také jiné přeshraniční subjekty, které se neřídí stejnými pravidly, takže to by mělo být také součástí uh, chystané reformy. Potom další otázka. Bezpečnost údajů a Privacy Shield, tedy ten eh, štít zajišťující mm, ochranu údajů. Soud vydal své, svůj rozsudek této směrnici nebo vyjádření této směrnici. Máme také kolegy, kteří se otázkou zabývají. Můžeme mít samozřejmě na jedné straně povinnost uh, chránit evropské údaje. To říká soud, ale my toto máme ošetřeno v evropské legislativě a potom musíme nalézt řešení na problém, který vy zmiňujete. Jsme si ho vědomi, a důležité je rozhodnout se, jak na toto najít řešení. Samozřejmě musíme respektovat obě ty stránky, které jsou stejně důležité, to opakuji. Potom se hodně hovořilo o umělé eh, inteligenci. Zmiňovali jste paní Todd, zmiňovala mm, tu čtvrtou průmyslovou revoluci. A já bych řekla, že čtvrtá průmyslová revoluce to je spíše eh, revoluce údajů. Máme totiž obrovský počet údajů a my musíme vytvářet aplikace a služby, které budou ty údaje využívat. A jedno z použití, jedna z aplikací eh, je ta, která zmiňujete, ale samozřejmě budou existovat další. Důležité je, aby se to všechno vyvíjelo a aby byla zajištěna harmonizace. Jednak musíme mít eh, kontrolu nad zařízeními, které eh, používají různé algoritmy online, a navíc musíme mít kontrolu nad umělou inteligencí. V této oblasti máme z toho důvodu například důležitou iniciativu týkající se mikroprocesorů. Stávající situace je um, zatím nedostatečná, budeme se muset ještě dále vzdělávat a vyvíjet ehm, v této oblasti. Potom padly otázky týkající se roamingu tam také jsem neměla úplně nejkvalitnější zvuk, takže si nejsem jist, ale je to samozřejmě důležité. Chtěl bych k tomu uvést, že pokud je o nařízení o roamingu, tak tam bychom chtěli eh, zajistit správné uplatňování. Vy jste říkal, že už tak se podařilo pro uživatel dosáhnout významného pokroku, to ano. Komise se tím teď znovu zabývá a snaží se zjistit, jak zajistit udržitelnost pro um, provozovatele mobilních sítí a jak zajistit investice. Potom Fair Use Policy uh, Rules, tomu jsme měli zprávu z listopadu minulého roku, kde studie o roamingu došla k závěru, že Základní zásady upravující roaming eh, jsou zatím dostatečné, ale plánují se revize celého nařízení a zvláště se budeme zabývat eh, inovací. To potenciálně by mohly být eh, v této souvislosti zajímavé změny, které se plánují. Pan Kelly se k tomu také vyjadřoval a zmiňoval eh, zase znovu důležitost eh, satelitní sítě. Také si nejsem úplně jist, zda jsem to dobře pochopil, protože jsem neměl dobrý zvuk, ale je pravda, že satelitní sítě to je zásadní technologie, která by nám mohla ehm, umožnit zajistit co nejúplnější pokrytí celého kontinentu a konkrétně mm, celé planety a konkrétně evropského kontinentu. Je také důležité důležitá otázka, kterou zmiňoval další kolega, ty vzácné kovy a kritické materiály. K tomuto také plánujeme evropskou iniciativu, k tomuto důležitému tématu. Pokud je o kritické materiály, pracujeme na tom a vytváří se eh, dost přesná analýza o tom, co by se dalo dělat eh, tady v Evropě. Zabýváme se metodami a technikami, eh, které se zde používají. Také vše už se konzultujeme s aktéry v této oblasti, s městy, různými organizacemi, které to zajímá, samozřejmě i s nevládními organizacemi, protože těch se to týká, je to navázáno na otázku zdraví, takže eh, to zajímá celou řadu subjektů, eh, ochrana zdraví, životního prostředí a eh, diverzity. Zase opakuji, že jsme samozřejmě velice nároční, pokud je o těžbu. Tam se snažíme zlepšit podmínky a standardy. Zajímá nás to a všechny ty otázky samozřejmě jsou důležité nejenom tady na evropském kontinentu, ale všude. To je eh, tedy to, co jsem k tomu chtěla říci. Je tam celá řada věcí, eh, jsme trochu omezení časem, ale eh, vážení europoslanci, vážený pane předsedo, chtěl jsem vám říci, že jsem velice rád, že proběhla tato výměna názorů. Teď se dostáváme do důležité fáze, budou předkládány extrémně důležité eh, iniciativy, které budou utvářet budoucnost informačních a komunikačních technologií a digitální oblasti, takže je to opravdu velmi důležité. Budou to důležité změny pro naše mm, občany i pro podniky a budeme tedy spolupracovat samozřejmě o těchto důležitých otázek. Jsem si vědom toho, že je to důležité dnes, ale bude to důležité i do budoucna a chtěl jsem říci, že na vás v této věci hodně spoléhám. Nejenom pokud jde tedy o diskuzi o rozpočtu, to je jasné, ale eh, i obecněji, pokud jde o plánované regulační iniciativy, které budeme předkládat jako komise. Děkuji vám. Uh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a za tento dialog, který byl velice zajímavý. Je to obrovská sféra od zprávy a umělá inteligence až po ty další iniciativy, kybernetická bezpečnost, roaming, 5G, elektronická identifikace a samozřejmě uvidíme, jaký bude výsledek jednání, protože pokud jde o digitální Evropu a Horizont Evropa, tam doufám, že ten rozpočet bude trochu navýšen, ale každopádně uvidíme, máme ty nástroje, máme k dispozici politiky, máme rámec a máme politickou vůli. A vy jste dnes znovu vyjádřil, vaši politickou vůli, politickou vůli Evropské komise prioritizovat digitalizaci a podniknout důležité kroky ku předu v nadcházejících letech. Mnohokrát děkuji kolegové za to, že jste se dnes zúčastnili jednání. Pokud jde o bod různé, tam si myslím, že nic nemáme. Příští zasedání bude v pondělí 12. října 13.45 až 15.45 odpoledne. Děkuji sekretariátu ITRE, technickým službám parlamentu a pan předseda také děkuje tlumočníkům. Uvidíme se brzy na příštím zasedání. Ještě jednou děkuji panu komisaři Bretonovi.